dostáváme se k poslednímu bodu programu. Je to prohlášení komise o e, zablokované situaci při revize nařízení číslo 1049 lomeno 2001. A já v tuto chvíli opět předávám slovo panu komisaři Borgovi. Pane komisaři, máte slovo. Mr. President, <clears throat> I would like to make the following... Pane předsedo, v dubnu 2008 komise předložila návrh na přepracování nařízení 1049 z roku 2001. Tento eh, návrh byl projednáván v EP EP poté, co, jak jsi se zastavil v EP, potom, co vstoupila v platnost e, Lisabonská smlouva, potom v roce 2001 v březnu předložila komise další návrh, který byl doplňkem toho prvního, byť to byl zvláštní návrh. Cílem bylo, aby nařízení splnilo požadavky nové smlouvy a také e, charty základních lidských práv, která, práv, která je um, závazná při navrhování navrhování zákonů eh, na úrovni Evropské unie a při implementaci je závazná pro členské státy. Evropský eh, parlament se prosinci 2011 k tomu vyjádřil celou řadou pozměňovacích návrhů, které komise nenavrhla, že by pozměňovala. Uh, a podle názoru komise tyto pozměňovací návrhy nejsou v souladu s interinstitucionální smlouvou k přepracovanému legisl- přepracování legislativy. Tato, eh, tyto pozměňovací návrhy EP, eh, na ně reagovala eh, komise sdělením v které se vztahovalo k tomu, co parlament přijal v prosinci 2011. A v souladu s běžným legislativním postupem návrh komise a první stanovisko Evropského parlamentu toto jsou věci, které eh, nyní eh, prověřuje eh, rada. Dalším krokem v tomto postupu by potom mělo být přijetí společného stanoviska radou. V roce 2012 dánské předsednictví se pokusilo o dohodu v druhé, předčasném druhém čtení. Komise podpořila úsilí dánského předsednictví, třeba že eh, bylo tomu dáno umožněno dostatek času eh, a k tomu proběhl trialog mezi institucemi a to To, že ten čas byl nakonec nedostatečný, vedlo k tomu, že nebylo dosaženo žádné schody v tomto okamžiku. Komise zůstává otevřena další diskusi, co se týče revize tohoto návrhu a, a otevřená je k oběma svým partnerům. Nicméně e, žádá a volá po žádoucí, e, žádoucí rovnováze mezi tím, co u, u zakládá článek 42 Evropské charty základních práv. To je přístup k dokumentům na jedné straně a na druhé straně potřebou eh, chránit jiné legitimní zájmy. A mezi to patří i potřeba chránit eh, zájmy veřejných i soukromých eh, objektů a chránit jiná základní práva, která mohou být tím dotčena. Děkujeme za toto prohlášení. A řeč, mezi řečníky z jednotlivé frakce bude jako první paní Renáte Some. Děkuji, pane předsedo. Přeskum nařízení 1049 lomeno 2001 o přístupu k dokumentům evropských orgánů je takovým nekonečným příběhem. Proč eh, nepostupujeme vpřed? Je to dáno tím, že pan zpravodaj zkrátka není ochoten ustoupit, protože jako tvrdohlavé dítě trvá na své pozici, eh, od ostatních požaduje kompromisy, ale sám není ke eh, kompromisům ochoten. Ví jasně, že jeho požadavky odporují stávající legislativě. Samozřejmě, že to pro radu a komisi není přijatelné, pro mě taky ne. Eh, odporuje to také Eh, běžné představě eh, zveřejňování dokumentů eh, a vedlo by to přes k přesnému opaku toho, čeho chceme dosáhnout, protože by to zvýšilo nedostatečnou transparentnost a nejdůležitější dokumenty by v tom zanikly. Pokud nemůžete ze všech dokumentů vybrat ty nejdůležitější, tak naši občané už nebudou rozumět žádném, žádným evropským dokumentům. Je to skutečně to, co chceme? A kromě toho je to tak, že naše práce v Evropském parlamentu by nebyla možné, možná, pokud budeme muset vést zápis o jakémkoliv rozhovoru v rámci, ku příkladu Evropské lidové strany, tak se ptám, jestli vůbec spolu budeme v parlamentu hovořit. Myslím si, že ne. A ptám se, jestli o to občanům jde. Moje politická skupina se vždycky zasazovala o to, aby rozhodování na evropské úrovni bylo transparentnější, průhlednější. Samozřejmě, že i my chceme eh, co možná nejširší přístup občanů k dokumentům. Nicméně zároveň víme, že tento přístup musíme řešit <clears throat> tak, aby byl ve vzájemné rovnováze, eh, eh, pokud jde o ochrany, ochranu údajů a na druhé straně <clears throat> takzvaný space stuffing. Já si myslím, že to všechno je v zájmu zúčastněných stran a to ukazují jednání s komisí a s radou. Nicméně pan předseda není ochoten na nic přistoupit a kromě toho jeho zpráva eh, přesahuje původní cíl, to znamená větší transparentnost a přístup občanů k dokumentům. Věnuje se eh, bodům, které vůbec nemohou být předmětem tohoto nařízení, například zveřejňování informací z probíhajících interinstitucionálních řízení. Například by se to týkalo i neformálních trialogů. Nicméně tím by se eh, připravila cesta ke zveřejňování všech postupů a to samozřejmě nechceme. Otevřelo by to cestu eh, lobbystům a to také není eh, potřeba. Pokud jde o ochranu osobních údajů, tak si musíme uvědomit, že jsou tu vedena správní řízení, eh, jejich součástí jsou osobní údaje, proto musíme chránit soukromí zúčastněných. Musíme chránit také obchodní tajemství Eh, pokud jde o eh, soudní řízení a řízení na ochranu hospodářské soutěže. Myslím si, že musíme přijmout eh, návrh komise a já vyzývám pana zpravodaje, aby tak také učinil. Děkuji, pan, pane, paní Somer, a nyní má slovo pan zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci říci, že tento dokument skutečně odráží pozici zpravodaje a tohoto sněmo, této sněmovny. Toto přepracované znění skutečně nebylo, jak už jsme řekli, eh, vůbec s komisí vzato v úvahu. To, co jsme tedy řekli. A já musím říct, že úsilí předsednictví a naše bylo zcela, přišlo zcela vníveč. Vzhledem k tomu, že Evropská komise začala pracovat takto v zákulisně a nevzala v úvahu pozici komisi. Já skutečně jsem velice smutný, že pan komisař, který je za to zodpovědný, tady není. Dokonce jsme ho pozvali do výboru Libe a tam také nepřišel. Ale podívejme se na to, jaká je realita. Komise nikdy nepředložila žádné návrhy nebo pozměňovací návrhy nebo kompromisy během toho vyjednávání v rámci trialogu. Prostě komise tam seděla a říkala ne. Takže já chci v tuto chvíli říci komise, že pokud toto vám nevyhovuje, tak prosím předneste svoje návrhy a já jsem naprosto ochoten zveřejnit postoje parlamentu a myslím, že předsednictví v radě eh, je k tomu také ochotno. Co budeme dělat, eh, když tato situace bude pokračovat dále? Necháme všechnu legislativu na soudech, v soudní dvůr už vynesl několik důležitých rozsudků pro to, abychom mohli lépe vykládat tento nový právní eh, rámec, který vytvořila Lisabonská smlouva a v nedávné době v závěrech, které se týkají eh, přístupu k informacím, tak generální advokát jasně řekl, že přístup k informacím je jedním spravedl, jedním z práv, na které prostě občané, eh, které občané mají. Samozřejmě otevřenost a transparentnost je zásadní. Musíme dosáhnout kompromisu, ale prostě jsou tady některé minimální požadavky, ze kterých nemůžeme slevit. Za prvé musíme působnost nařízení rozšířit na všechny orgány, eh, úřady, agentury a tak dále musíme zajistit, aby neexistovalo veto jednoho členského státu. Potřebujeme mít transparentnost, žádné výjimky. A jinak, kromě tohoto jádra, jsme ochotni přistoupit na kompromis. V červnu předložíme eh, návrh, a to přesto, že se paní Samner tady snaží o opak protože my si myslíme, že toto je správná cesta ku předu. Prosím, pokusme se pracovat na tom, abychom to zablokovanou, tu zablokovanou situaci vyřešili. Ale pokud ta zablokovaná situace přetrvá, tak vám v tuto chvíli už mohu říct, že občany to na, více, ještě více odcizí evropskému projektu. A vy, a v takovém případě my tedy selžeme a nesplníme svoji povinnost vůči evropské myšlen, myšlence. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď se ještě paní Sargentini hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát. My už jsme dnes hovořili o stokholmském programu a o evropské spolupráci v oblasti vytváření prostoru, společného prostoru pro Eh, svobodu, bezpečnost a justici. A komise tady vlastně spolupracuje se spravodajem za EPP a tvrdí, že důvěrnost vždycky eh, jak si převáží nad jakýmkoliv jiným zájmem, pokud jde o přístup k dokumentům ale tady by měla být výjimka jediná, a sice kdy zveřejnění nějakého dokumentu brání zachování veřejného pořádku. A tady to tak není. Nicméně mně se zdá, že komise jaksi uh, využívá té výmluvy které, uh, velice často. Myslím si, že zpravodaj má naprostou pravdu, jde tady o důvěru nebo nedůvěru. Veřejnost už nám nevěří, jakožto Evropské unii, dost to znamená, že musíme něco udělat. Ono to tak totiž nemusí být. Existuje celá řada členských států, které si chtějí zachovat svůj vlastní systém, třeba v Nizozemsko, Dánsko. A já si myslím, že by skutečně komisi bylo ku prospěchu, kdy se, kdyby se inspirovala těmito úspěšnými příklady. Já si myslím, že bohužel současná, současné stanovisko komise eh, jasně ukazuje, že nám nevěří komise. Děkuji. Děkuji, paní Parva Nikolo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Před chvílí jsme hovořili o podobném tématu, o provádění stokholmského programu, hovořili jsme, a teď tedy hovoříme také o revizi Eh, nařízení, které se týká přístupu k dokumentům. A vlastně u obou těch eh, záležitostí se shodneme na tom, že jsme pozadu. Myslím si, že toto je naše povinnost skutečně, abychom pokročili dále. Lisabonská smlouva předpokládá snadší přístup k dokumentům pro občany. Zároveň ale musíme uznat, že je obtížné eh, toto provést. Pan Borč řekl správně, že lidská práva nemohou být pochybňována. A není možné, aby nad nimi pře- převážil jiný zájem. Chceme tím tedy říct, že veřejný zájem, veřejný pořádek, že se bude nějak široce vykládat a používat jako výmluva. Já si myslím, že je třeba dosáhnout vhodné rovnováhy. A ta rovnováha je velice citlivé povahy. Je těžké ji dosáhnout, o tom nepochybuji. Nicméně nepohybu, nepochybuji o tom, že je to možné. A to přes ty třenice, ke kterým došlo. Už přece jenom na tom pracujeme pět let. A myslím si, že skutečně je čas rozetnout uh, ten úzel. Máme také problém, který se týká registrace citlivých dokumentů v nějakých rejstřících a já doufám, že mi pan komisař bude moci potvrdit nebo vyvrátit, že některé dokumenty dokonce v rejstřících ani nejsou archivovány, zachyceny. A jestli se toho vlastně týká tato záležitost. Další řečník je pan Moares. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve ze všeho chtěl plně podpořit našeho zpravodaje Michaela Kašmiu a to eh, v tom smyslu, že jaksi jsme zklamáni, že pan komisař nepřišel do výboru Libe. Musíme si teď ujasnit, jak můžeme realisticky pokročit dále. Dnes, dnes večer je, máme další příležitost jasně říci, že chceme dosáhnout kompromisu. V roce 2011 my jsme přijeli naše stanovisko v prvním čtení. Toto je naše da, nadále naše stanovisko v rámci naší frakce a doufáme, že do konce našeho funkčního období se nám podaří pokročit dále. Nicméně eh, zodpovědnost, demokracie, transparentnost pro evropské občany, to je naše priorita. Vidíme v celé Evropské unii rostoucí nedůvěru v veřejné orgány. A toto neustále se protahující spoždění k tomu ještě napomáhá. Takže prosím, připomeňme si opět, že toto řešíme už od roku 2008 a my bychom tady chtěli vědět, jaké překážky stojí v cestě kompromisu. Musíme hledat kompromisy společné jmenovatele, ale zároveň musíme pamatovat na to, že nechceme připustit žádné rozředění těch klíčových otázek. Chceme odpovědi na to, jestli komise si myslí, že můžeme dosáhnout kompromisu a pokud ne, tak co hodlá komise dělat pro to, abychom pokročili dále. Ještě chci uh, eh, říci, zopakovat to, co říkal můj kolega pan Kašmen, že občané vidí parlament jako demokraticky zvolenou instituci. To znamená, my jsme zodpovědní za to, co pro ně děláme. A v tuto chvíli už jsme ve věku Eh, sociálních médií, kdy občané chtěli, chtějí vědět, co se děje. A když se spožďuje eh, vývoj tohoto tématu, tohoto dokumentu, tak skutečně je třeba občanům si, proč to tak je a co se děje. A proto tady plně podporuji našeho zpravodaje. Netfeld. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Intfeld. Um, yes, thank you, chair. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát paní Summer, která teď skvěle napodobila pana Hampriho ze seriálu Ano, pane ministře, kterou jsem kdy v životě viděla. Já nemohu uvěřit tomu, že někdo tady v této místnosti říká, že bychom neměli občanům poskytovat příliš mnoho informací, protože by je to zmátlo. Prosím vás, kde to jsme? To je jako nějaká fraška z televize. V žádném případě něco takového v této místnosti nemůže zaznít. Paní Samner už mezi tím zmizela, ale musíme jí říci, že tady skutečně už Evropská unie není jenom nějakým společným tajným projektem diplomatů. Evropská unie se vyvíjí v zralou politickou unii a unii občanů. A občané skutečně jasně žádají transparentnost, protože transparentnost je zásadní pro zodpovědnost a ta zodpovědnost zase je nenahraditelná pro jakoukoliv zralou demokracii. My a komise i rada hodně hovoří eh, o tomto. Pan komisař je fascinován, zdá se, že ne, ale komise hovoří velice často o tom, že třeba eh, třeba eh, si vybudovat důvěru. Prosím, pane předsedo, mohl byste pana komisaře upozornit na to, že tady něco říkám? Pane komisaři, říká pan předseda, prosím, pane komisaři, pane komisaři, řečnice hovoří na vás. Hovoří k vám pokud to pan komisař chce slyšet vůbec. Komise hovoří mnoho o tom, že je třeba si získat důvěru občanů, ale přesto neexistuje kultura transparentnosti v rámci Evropské komise. A já to mohu dosvědčit, protože já jsem se soudila s Evropskou komisí dokonce v případě, kdy mi zamítli uh, Eh, přístup k dokumentům. Soudila jsem se i s radou a jsem připravena se soudit s komisí ještě znovu a jsem si jistá, že k tomu dojde. Protože já to neudělám, když já to neudělám, pane předsedo, tak to udělají občané. Jak slyšel jste někdy o Wikileaks, o akta? Uvědomte si, že toto tajnůstkářství vás potopí. Akta to je jeden z dobrých příkladů. A já skutečně si myslím, že je škoda, že tady máme minimalistický přístup k transparentnosti, že zveřejňujeme to nezbytné minimum. Takže pane komisaři, prosím, udělejte všechno, co můžete pro to, abychom tu blokádu zrušili. Děkuji mnohokrát, paní Auken. Já bych ráda doplnila, že jsme v situaci, kdy Eh, stále narůstá nedůvěra občanů v EU a, eh, a konkrétně v komisi. A komisi je to eh, jedno, že vlastně přichází o ten základní princip, který je poskytování služeb eh, občanům. A my, když cestujeme po Evropské unii, abychom mm, agitovali ve prospěch Lisabonské smlouvy, kdy jim říkáme, mm, že to má být, že tady má být více transparentnosti, toto je vaše Evropa. A já si vzpomínám, jak tomu bylo za dánského předsednictví, kdy mm, bylo řečeno, že mění měnit 1049, toto nařízení, to bylo vyjádření komise k dánskému předsednictví a zcela ignorovali většinový názor v Evropském parlamentu. Komise si myslí, že to stále může prostě tlačit před sebou a neřešit a um, přitom se nacházíme v úplně uh, jiném a novém eh, věku. Pokud nemáte pokud vám jde jenom o to, aby výsledky vykazovaly, vaše eh, výsledky vykazovaly nulovou chybu, to eh, není to, co je smyslem služby veřejnosti. Eh, občané, veřejnost jsou naším hlavním publikem a našimi hlavními mm, příjemci a komise by na to měla reagovat. Paní Koraca byl, pane předsedo, veřejný přístup k dokumentům je nezbytný pro o, o zajištění otevřenosti a transparentnosti legislativního procesu po letech, kdy bojujeme o to, e, e, abychom odblokovali tuto situaci, jsme na to zcela připraveni. A já vyzývám radu, komisi a předsednictví, aby dovyjednali ty nedořešené e, aspekty. A to konstruktivně. Měli bychom do konce mandátu přijmout tyto, toto nařízení. Nejde o nějaké zkratkovité řešení, jde o to, eh, abychom skutečně posílili transparentnost. V, eh, kdy, v době, kdy Brusel se nám jaksi vzdaluje, je potřeba, abychom spojili síly a znovu vybudovali důvěru občanů v evropské instituce. Uh, protože pokud nahlížíme, pokud na transparentnost nahlížíme jako na nějaké tajemství, vždyť nemáme co skrývat, čeho se bojíme. Je to samozřejmě komplikovaná otázka a výjimky by měly být učiněny. Ochrana dat, eh, osobní integrita, to jsou věci, které by měly být zohledněny ale Sofie, eh, přístup k dokumentům, to se nerovná Wikileaks. Já i nadále budu bojovat za transparentnost a odpovědnost, budu zveřejňovat svůj kalendář, budu zveřejňovat, které, s kterými uh, lobbysty se setkávám a budu vždy proti jakémukoliv tajnému hlasování. hlasování. Občané mají právo vědět, jak rozhodujeme za ně a ve věci věcech, které je ovlivňují. Otevřeme dveře a tak, aby mohli nejenom věci sledovat, ale aby se mohli účastnit, aby měli pocit, že jsou součástí nějakého společ, společenství, aby viděli, že jsou skutečně reprezentováni. Pojďme tedy společně přijmout toto nařízení. paní kolegyně, byl jste ochotná přijmout otázku od paní Infeld? Prosím.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 Já bych ráda odstranila jedno nedorozumění. Já neříkám, že Wikileaks je něco, co by mělo nahradit nařízení o transparentnosti. Já jsem jenom poukazovala na to, jaká je situace v reálu, ale já se stotožňuji s tím, co říkáte vy, ale to vůbec není v souladu s tím, co říkala předtím paní Renáte Sommer. A mě by zajímalo, jaké bude stanovisko EPP k této věci, až na to, um, až dojde na hlasování. Doufám, že to bude stanovisko, které zastáváte vy. Děkuji. Sophie, že si vyjasnila, že Wikileaks není to, o co usilujeme, eh, protože jde zde o zachování integrity a jde o bojování či potírání pomluv ale myslím si, že v rámci EPP máme určit jasnou schodu v tom, že chceme navýšit transparentnost a otevřenost a že chceme uh, nabídnout více demokracie občanům, ale jsou tady výjimky, pokud hovoříme o uh, právní základ, poku, o, o m, mm, právním základě, pokud hovoříme o nějaké uh, eh, kulárových jednáních, uh, otázka otázka, celá řada otázek jsou otázky, které jsou předmětem diskuse a myslím, že jde hlavně o to, abychom odblokovali tuto situaci a pokračovali v jednáních. Děkuji, paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Tato rozprava v podstatě vůbec nepatří do moderní otevřené Evropské unie roku 2013. Myslím si, že se měla konat před mnoha desítkami let. První otázku, kterou si musíme položit, první otázka, kterou si musíme položit, je to, kdo je vlastně držitelem těch informací. Je to Evropský parlament? Ne. Podle mě jsou držiteli informací samotní občané a mají na ně právo. My přeci nesmíme určovat, kdo se k ním může dostat a kdo ne. A je dobré, že komise eh, by tady měla převzít vůči roli a nehrát na Eh, tuto tajnostkářskou notu. I podle Lisabonské smlouvy by Evropská unie měla fungovat co možná nejvíce transparentním způsobem a proto velmi lituji, že komise je trochu zpátečnická a nesnaží se eh, přístup k dokumentům eh, uvést do souladu s tím otevřeným konceptem. Dobře, děkuji a nyní budu spontánně udělovat Eh, slova přihlášeným řečníkům. Slovo má paní Basesku. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Přístup k dokumentu Evrop, dokumentům evropských institucí představuje pro evropské občany důležitou možnost, jak posuzovat a kontrolovat činnost těchto evropských institucí a to zároveň posiluje jejich důvěru a umožní jim to lépe pochopit evropskou legislativu. A proto se domnívám, že musíme najít cestu ven ze slepé uličky e, díky legislativě, která by odpovídala skutečnosti. Moje politická skupina již prezentovala svoji pozici eh, k tomuto dokumentu, nicméně se domnívám, že se nacházíme v začarovaném kruhu. Chceme tedy, aby se zvýšila míra přístupu občanů k evropským dokumentům. Během 15 pracovních dnů by evropští občané měli získat přístup k dotyčnému dokumentu. Zároveň je to ale tak, že takováto lhů, že musíme tu lhutu určit. Dobře. A nyní tedy předávám slovo panu komisaři Borgovi k závěrečnému proslovu. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já začnu tím, že jasně řeknu, že komise rozhodně chce, aby se stávající nařízení přepracovalo a vylepšilo. A já si myslím, že návrh komise jde tímto směrem. Chceme, aby toto nařízení bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou a s listinou EU. A já bych chtěl všem připomenout, že je samozřejmě důležité v zájmu schody, aby spolu vyjednávali oba spoluzákonodárci. A tady bych skutečně chtěl zmínit, že pokud z dánského předsednictví o dosažení dohody eh, neuspěl, a tehdy většina členských států souhlasila s komisí a nepodpořila pozměňovací návrhy parlamentu. Kyperské předsednictví dále zkoumalo další možnosti, možnosti pro nalezení společného eh, společného jmenovatele, ale tehdy ne, jaksi nebyly vhodné podmínky pro dosažení kompromisu. Stávající irské předsednictví, pokud já vím, eh, žádné další iniciativy Um, nevyvinulo. Ale musíme se teď dívat do budoucnosti a já věřím, že Evropská komise se může zavázat k tomu, že toto bude projednávat s následujícím litevským předsednictvím, že může požádat radu, aby toto přehodnotila ještě a může zorganizovat nezbytná jednání, třístraná jednání, tak, aby bylo možné toto projednávat. Děkuji. Pak se ještě pan Kiršner. Ano, to je velice důležitá věc, kterou chci říci. Vzhledem tomu, že parlament se dívá na roli komise v, toto, v rámci tohoto vyjednávání eh, za dánského předsednictví a kyperského předsednictví má úplně jiné, jiný názor a jsme připraveni přednést naše pozměňovací návrhy, tak se ptám, jestli komise zveřejní své pozměňovací návrhy a návrhy k tomuto textu během těch vyjednávání. Vy jste zatím nic nepředložili, ale pokud chcete dokázat, že zpravodaj najednou má výpadek paměti, tak prosím zveřejněte tyto své návrhy. Protože důvod, proč jsme se dostali do té neřešitelné situace, je, že rada potřebuje první čtení. A potřebujeme, aby buď komise s námi souhlasila, anebo aby stáhla svůj návrh. Tady si myslím, že skutečně problémem je komise. Tady už chci požádat, aby nikdo další se nehlásil. A teď dám slovo panu komisaři, jestli je tedy připraven zareagovat. Já skutečně musím apelovat na to, aby, abychom se dívali do budoucnosti a skutečně na straně komise je eh, ochota o tomto dále jednat s litevským předsednictvím. A pokud jde o postoj komise, tak komise zcela jasně řekla, jak se staví k pozměňovacím návrhům parlamentu ve svém sdělení ke svém sdělení, které se týkalo uh, pozměňovacím návrhům parlamentu z roku 2011, ale počkejme, hleďme do budoucnosti, jednejme o tomu znovu během litevského předsednictví a já věřím, že to celé můžeme znovu začít. Děkuji tím je naše rozprava u konce a hlasování proběhne na příštím plenárním zasedání v červnu. Příští zasedání se koná zítra ve středu 22. května v 8 hodin 30 minut. Nejprve do 14 e, hodin 30 minut a potom od 15 hodin do 23 hodiny.